Good afternoon. Dobré odpoledne. Nejdřív bych žádal o schválení pořadu jednání a mám některá oznámení, než začneme s přeskumem Nejdříve e, schůzka Ekon Avko 24. května. E, sejdeme se v 9. E, budeme zvažovat pozměňovací návrhy ke zprávě, která mění článek 22 statutu ECB. Dále máme schrnutí doporučení a rozhodnutí koordinátorů ze schůzku 24. dubna. Nominace Eh, nařízení o eh, společných ustanoveních, eh, to připadá Biru a stanovisko ke strukturální reformě také Biro. Další nominace byly odloženy. Dále hospodářské řízení. Plánuje se schůzka s ministry financí Především Nizozemsko, eh, Německo, Francie, Velká Británie, Portugalsko, eh, Rakousko, ehm, schůzka bude 12. července. Bylo požádáno také ehm, podle článku 99.5 eh, požádat o nominace. Jedná se o SMEMF. Dále se navrhuje otázka k ústnímu zodpovězení na komisi Eh, k tématu EMU. A zároveň, eh, pokud je o follow-up eh, na výměnu názorů s Eurostatem, bylo rozhodnuto, že se pošle dopis generálnímu řediteli Eurostatu, abychom požádali o informace ke statistickému programu. Dále bylo rozhodnuto, že pozveme předsedu pracovní skupiny Eurogrupy, Euroskupiny na schůzku koordinátorů, jak tomu bylo v minulosti. Eh, dále návrh programu eh, mise do Aten 25. až 26. června. Eh, to bude zasláno koordinátorům a složení bude 4 EPP, 4 SAD, 1 EKR, 1 ALDE, 1 Zelení, 1 Zague. Pokud je o IFRS 17, bylo rozhodnuto, že pan Stolian bude zpravodajem a že členové IFSR budou stínoví zpravodajové. Rovněž jsme se dohodli na kalendáři a názvu. Takže 30. května představení dokumentu hlasování v Ekonu 18. 19. června a na plenárce v červenci. Dále, pokud jde o návštěvy a delegace Ekonu, rozhodli jsme si, že e, nedáme nikomu jinému volné místo, ehm, které mělo připadnout do QE, pokud jde o cestu do Frankfurtu. Dále, pokud jde o další e, mise v druhé polovině roku 2018, bude se používat Dontův systém. systém Eh, učinili jsme rozhodnutí, a pokud je o rozdělení míst, pokud bude sedm eh, členů, potom tři EPV, tři ASED, jedna EKR, pokud bude osm členů, potom ehm, to stejné a poslední ještě jeden ALDE, pokud to bude devět členů, potom čtyři EPP, tři SEB, jeden EKR a jeden ALDE. Eh, příprava konce funkčního období bylo rozhodnuto, že s ohledem na časové možnosti se zorganizuje výměna názorů na konci předsedy rady, bude to až 30 až 45 minut, nebo to nebude vůbec, nebudou žádné zvláštní schůzky během zelených týdnů. 38, 44 a 51 a dále pondělky ve Štrasburku a čtvrtky odpoledne během týdnů zasedání skupin by mělo, měly být využívány, pokud není možné se tomu vyhnout. E, dále, e, vysoká skupina, e, vysoká pracovní skupina o, pro investice do sociální infrastruktury. A tam jsme se rozhodli, že bude prezentována odpovídající zpráva a ještě jedna věc, ale eh, tu jsme ještě vlastně neprobírali. Nyní bod číslo 3, informace z trialogů. Měli jsme druhý trialog o ECN+, o nařízení ECN+, bylo to 14. května. Promiňte, směrnice. Byl to velice produktivní trialog. Vědnavači dosáhli schody, pokud jde o článek 3, e, záruky, článek 4, nezávislost e, NCA, článek 5, zdroje, článek 12, výpočet pokud, článek 22, imunita e, fyzických osob. Zároveň dali mandát k dalšímu vyjednávání na technické úrovni. Tým Ekonu představil eh, postoj k článku 21. Další trialog by se měl konat 30. května. A nyní bychom měli začít s přeskumem, pokud jde o solventnost 2. Vidím pana Klince, jsem rád, že zde je. ale myslím, že zde nezastupujete zpravodaj EPP. Ne, nezastupuji. Dobrá. A tak e, já řeknu něco k tomuto e, přeskumu. A tento systém přeskumu jsme zavedli proto, abychom zlepšili svoji roli kontroly a přeskumu. Rozhodli jsme se mít eh, takovýto přeskum také u solventnosti 2. Asi to není překvapení. Jak víte, nadále probíhá práce na důležitém aktu v přenesené pravomoci. Pokud jde o přeskum eh, kapitálových požadavků v rámci solventnosti 2, jsem velice rád, že zde mohu přivítat a pana Fausto Parente, ehm, výkonného ředitele EIOPy a také Martina Merlina, který je ředitelem ehm, v DG FISMA v komisi. Myslím, že můžeme začít. Doufám, že postupně přijde více lidí. Začneme EIOPou. Pan Fausto Parente dostane slovo jako první protože EIOPA nám dala poskytla technické um, informace. Takže nejdřív pan Parente, poté pan Merlan. Máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání. Jsme připraveni a eh, přispět k přeskumu. Jak jste řekl, Solventnost 2 v tuto chvíli funguje. A eh, už dva roky se používá a v tuto chvíli je čas, abychom začali s takovou jakoby údržbou, s revizí pro e, budoucí zlepšení systému. A poskytnili jsme e, technické informace komisi před nedávnou dobou. Odpověděli jsme na jejich požadavek a v podstatě e, se to soustředilo na tři základní aspekty. Za prvé posílení principu proporcionality, dále odstranění nespravedlivého omezení pro financování ekonomiky. to jde rukou v ruce s kapitálovou unii a dále odstranění technických nesrovnalostí. ten, ta, ty technické informace od nás jsou velice obsáhlé. A já zde řeknu jenom některé věci. Pokud jde o přiměřenost, my jsme navrhli komisi Eh, několik eh, zjednodušených výpočtů pro submoduly rizika. Eh, v podstatě se jedná o pouze možnost zjednodušení. Komise se může podívat na to, zda ehm, to bude užitečné či nikoli. Zároveň jsme navrhli zjednodušení, pokud jde o přehnané spolehání se na Eh, credit rating, externí credit rating a zároveň jsme se zabývali otázkou eh, přístupu look-through. Eh, nyní navrhujeme zjednodušený přístup, abychom se tomu vyhnuli. Další myšlenka je přispět k financování ekonomiky. A v tomto ohledu jsme se zamysleli nad eh, zjednodušením, pokud jde o um, aktiva mimo burzu. Eh, v minulosti už jsme komunikovali s komicí, pokud jde o infrastrukturu a dnes jsme doporučili nějaká objektivní kritéria, která mohou pomoci hodnotit eh, riziko investic, podobně jak eh, to dělají u um, aktiv eh, kotovaných na burze. Eh, samozřejmě zde záleží na tom, jaké zkušenosti mají pojišťovny. Dále pokud ehm, dále jsme se pokusili revidovat některé kalibrace eh, v některých oblastech, jako jsou například, jako je riziko katastrof, ehm, lékařské výdaje eh, či právní výdaje. Zde byla nutná určitá kalibrace. Zároveň jsme poskytli komisi návrh, pokud jde o rekabli, re, rekalibraci rizika úrokové sazby. A v roce 2008 eh, se s tím nepočítalo. My jsme eh, navrhli eh, zde určitou rekalibraci určitou změnu. Je to součást naší eh, technické rady, naší technické připomínky. Je to něco, um, co jsme probírali se všemi zainteresovanými stranami. Dopad eh, tohoto návrhu může být eh, výrazný a tak jsme navrhli zavést také novou metodologii postupně během doby tří let. A poslední oblast, kterou chci zmínit a která je také důležitá, je způsob, jak eh, využíváme eh, kapacitu, eh, absorpční kapacitu ztrát u nepřímých daní. Zjistili jsme, že 70 částky v rozvahách, která souvisí s tímto tématem, se aplikuje podobným způsobem, ale je zde stále ještě 20 asi 100 miliard eur část eh, samozřejmě závisí eh, na specifikách jednotlivých zemí a ehm, jednotlivých podniků. Eh, my se snažíme o to, aby zde byla určitá rovnováha mezi flexibilitou, ale zároveň, aby zde byla srovnatelnost výsledků při provádění dohledu. Takže zde jsme navrhli některé principy, například Eh, započítat budoucí eh, zisky eh, do business plánu, případně zohlednit budoucí návratnost investic. Ehm, u určitých aktiv podniku. Jsou to tedy některé myšlenky, které mohou přispět k objektivitě výpočtu tohoto důležitého prvku v rozvahách. My jsme Samozřejmě prováděli svoje práci v úzkém kontaktu se všemi zainteresovanými stranami, kteří hodně k naší práci přispěli v posledních měsících. Účastnili se naší veřejné konzultace a také ehm, našich poradních schůzek. A takže jim velice děkuji, že pomohli EIOPě nalézt technické řešení, které bude důležité pro budoucnost solventnosti 2. Samozřejmě velké rozhodnutí přijde za 2-3 roky. Děkujeme. Takže a nyní za komisi kolega děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. A jsem nesmírně rád, že mám tuto příležitost předložit Eh, pozměňovací návrhy k delegovaným aktům pro Solvency 2. Asi víte, jak vypadá to pozadí, pokud jde o tento přeskum, co k tomu vedlo. Směrnice Omnibus 2 byla schválena v roce 2013 a velká část potom těch delegovaných aktů v přenesené pravomoci, jejich obsah již byl očekáván, došlo tam k testování v rámci kvantitativních modelů. Ovšem některé země chtěly určité modifikace, především pokud jde o výpočet kapitálové přiměřenosti, ještě než eh, tyto akty vstoupí v platnost. Takže abychom vlastně neodkládali Solvency 2, došlo právě k přeskumu těchto kapitálových požadavků eh, do konce roku 2008 a tento požadavek eh, byl začleněn do úvodního ustanovení 150 těchto aktů. Od tohoto data Evropská komise reagovala na různé investiční záležitosti, pokud jde o projekty eh, Unie kapitálových trhů, pokud, především pokud jde o evropské eh, investiční záležitosti, úvěrové fondy a samozřejmě, že i pro zajišťovny a pojišťovny připravíme tuto záležitost právě v rámci sekuritizace, sekuritizace typu STA, eh, to znamená jednoduchým, transparentním a standardizovaným způsobem. Očekáváme, že toto eh, tato změna eh, těchto aktů přenesené pravomoci proběhne co nejdříve. Kromě těch změn, které již proběhly v roce 2018, nám tento přeskum Eh, skýtá i příležitost zabývat se technickými záležitostmi eh, na základě žádosti z roku 2015 a dále my jsme samozřejmě požádali i EIOPu, aby nám poskytla eh, technické informace a v rámci Unie pro kapitálové trhy jsme připravili různá kritéria, proporcionalitu, technickou pomoc a dále kotované eh, vlastní mění a soukromé eh, investice. 28. února jsme obdrželi od EIOP eh, analýzu 25 konkrétních bodů, hloubkovou analýzu. Rádi bychom poděkovali EOPě za práci na této rozsáhlé zprávě. Považujeme jejich příspěvek k této problematice za velice užitečný a mm, opravdu nesmírně kvalitní. Organizujeme eh, i veřejné slyšení, pokud jde o delegované nařízení eh, pro Solvency 2, které eh, jsme zorganizovali 27. března v Bruselu. Zúčastnilo se ho přibližně 300 účastníků a i toto slyšení bylo nesmírně užitečné a vedlo potom ke změnám do těchto aktů. Naše služby podrobně analyzují doporučení od IOPy, jakož i jejich analýzu dopadu. Mnoho aktérů obecně řečeno vítá tyto technické eh, návrhy ze strany IOP, tato vylepšení a my na technické úrovni na straně komise Mm, předběžně můžeme říci, že většinu těchto mm, prvků eh, z tohoto doporučení považujeme za pozitivní. Samozřejmě ještě závěrečný přeskum na straně komise neproběhl. Mm, to znamená, kolegium se tomu ještě zatím nevěnovalo. Zároveň vidíme, že mnoho zúčastněných stran kritizovalo to doporučení z vlastní iniciativy v průběhu veřejných eh, konzultací Eh, IOP březnu, především pokud je o rizika spojená s úvěrovými sazbami. To považuji za eh, trochu kontroverzní, protože by to zvýšilo značným způsobem eh, pro pojišťovny v celé Evropské unii kapitálové požadavky. My samozřejmě nespochybňujeme to, že toto je zásadní záležitost, kde IOPA má možnost předkládat doporučení. Možná by bylo dobré v této oblasti těchto rizik spojených s úvěrovými eh, sazbami se zabývat eh, touto problematikou v rámci revize z roku 2020, která se bude týkat širšího dopadu Solvency 2 směrnice, dlouhodobý dopad na pojišťovny a mm, představovat by komplexnější přehled eh, klíčových obezřetnostních faktorů. Pokud jde o pojišťovny a investice, Eh, ta, mm, pokud jde o vlastní mění, které není kotováno, tam vidíme zlepšení. Pokud jde o eh, přímé eh, investice pojišťovacích společností, nebo například i to, že soukromé investice by měly umožnit zlepšení například i v obezřetnostních kritériích v oblasti eh, korporátních obligací. Všechny tyto aspekty by měly zjednodušit eh, život eh, pojišťovnám a poskytovat finanční prostředky v souladu s projektem Unie kapitálových trhů. My očekáváme, že ty ty změny přijmeme k těmto aktům ještě v letošním roce, tak jak je to zmíněno i v analýze přeskumu v poločase. Já jsem hovořila na počátku v důvodech, které vedly k mm, tomu, že jsme v roce 2018 přistoupili k, té, k tomuto přeskumu. Fausto se o tom již zmínil. Tento přeskum vlastně není ukončením našeho úsilí. My zde máme i cíle pro rok 2020. Samozřejmě v rámci Solvency 2 tam očekáváme zásadnější změny, které proběhnou. Dále zde máme akční plán, pokud jde o udržitelné finance ze strany komise, kde se hovoří o pravidlech o pro udržitelné investice, pravidlech a požadavcích, které by mohly být součástí revize v roce 2020 a my jsme požádali EU, aby nám předložila další informace um, konce letošního roku. A dále, pokud jde o investice do vlastního mění v obecném hledisku, nás to rovněž zajímá. Máme zde například různé penzijní fondy, investice, um, pojišťovny, kterým se věnujeme. Jednak jsou to kotované a nekotované Ehm, investice a očekáváme, že do konce letošního roku bychom měli mít tyto informace rovněž k dispozici. Děkuji vám za pozornost a jsem připraven odpovědět i na hm, případné otázky. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme komisi za tyto důležité argumenty STS e sekuritizace, to je něco, co nás čeká již před, letoš, před letní pauzou, pokud jsem to správně pochopil. Já mm, potom položím i nějaké otázky. Možná náš vyjednávací tým by mohl začít. Pan Balc zatím není mezi námi. Takže za SAD se rovnou obracím na Pervánž Perez, nebo ještě někdo by chtěl vystoupit? Někdo za pana? Ne? Nebo já myslím, že by mě asi o tom informovali, takže není tomu tam, takže Catch the Eye bude samozřejmě následovat, to je otevřené pro všechny poslance, budeme zaznamenávat eh, zájemce. Děkuji. Já nejsem stínovou spravodajkou, ale i přesto bych ráda poděkovala za tyto aktuální informace, pokud jde o návrhy EOP i komise v tomto ohledu. Já jsem si to pozorně vyslechla. Ty argumenty pojišťoven, ty si myslím, že komise již vyslechla, především pokud jde o ty návrhy ohledně rizika úrokových sazeb, to jsme již slyšeli ale zároveň bych se ráda zeptala, zda nemáme nějaké nové informace, pokud jde o tato konkrétní rizika, protože asi prostě nebudeme očekávat, nebo čekat až na rok 2020, 2021, možná by mohlo dojít k určitému přizpůsobení těchto rizik. Nyní, jakmile budeme znát dopad, nebo vidíme, jak to vypadá se stávajícími sazbami, pokud jde o vůbec o, o to, jak si na tom stojí tyto pojišťovací společnosti v současné době. Dále jste hovořili o tom přeskumu, dvě, tři témata, která se nám zde opětovně vrací neustále. V rámci tohoto přeskumu, jestli dovolíte, tak já bych se o tom zmínila. První věc, která je důležitá, je porozumět, jakým způsobem bychom mohli zredukovat ten šok, pokud jde o dlouhodobé držení investic. O tom jsme hovořili opravdu strašně dlouho, když jsme hovořili o Solvency 2 eh, eh, směrnici, ale myslím si, že toto představuje u aktů v přenesené pravomoci skutečně obrovské téma, které nás zajímá a které nás neklidňuje. Dále je to volatilita a dopad na rozvahu pojišťoven, eh, co jakou cestu vidí komise do budoucna, jak to hodnotí EIOPA. A ještě dvě témata, dvě, tři témata, která bych zmínila jen tak okrajově. Jedna věc, která zatím nebyla zmíněna. To jsou ty obavy, které podle mého názoru, nebo které jsem si vyslechla ohledně pojišťoven, které se zabývají vnějším obchodem. Jasný zřetelný dopad na tu kalibraci, která je poté bude tyto pojišťovny penalizovat. Mezi těmi 21 body, kterým se věnovala EIOPA, bych se ráda zeptala, zda jsou zde určité prvky, které by mohly pomoci vytvářet legislativu a aktiv přenesené pravomoci, které se týkají této problematiky. A dále je to rozdíl mezi zacházením s životními pojistkami a jinými typy pojistek, protože zde je určitý pohled v oblasti eh, eh, rekalibrace, který si myslím by se měl zohlednit. A poslední věc se týká tématu, který trápí zemi, ze které pocházím, bez ohledu na to, zda jsou u moci socialisté, a to je strategická účast. Protože ty výjimky, které umožňuje stávající legislativa neumožní pokrýt dostatečně velké pole v tomto ohledu, pokud je o strategickou účast, především v industriálním průmyslovém sektoru. Proto bych se ráda zeptala, zda eh, došlo k nějakému pokroku v této otázce. A ještě se omlouvám, ale ještě bych k tomu jeden bod přijala, možná jsem tím měla začít, protože v podstatě po té, co um, um, Poté, co Hálek vlastně předložil svou práci, tak samozřejmě to jsou záležitosti, které se týkají dlouhodobého financování v rámci rekalibrace, eh, v rámci, solven, v rámci směrnice solvence 2. Děkujeme, říká pan předseda za všechny tyto nesmírně relevantní body a nyní Ashley Fox za EKR. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za prezentaci. Eh, mnoho eh, zainteresovaných stran eh, má obavy, že tak, jak to dnes je to příliš restriktivní a současní riziková marže znamená, že musíte si držet v bilanci zhruba nějakých 500 milionů, což jsou peníze, které nemohou sloužit v ekonomice. Já si myslím, že to je neospravedlnitelné eh, omezování financování ekonomiky. Čili mě by zajímalo, eh, jak EIOPA a komise eh, chtějí zajistit to, aby všichni aktéři byli zapojeni do procesu tak, aby to nebylo příliš restriktivní a aby bylo možné využívat peníze pro to, aby se financovala ekonomika. Děkuji pan Klinc eh, za ALDE. Děkuji, eh, pane předsedo. Já nejsem stínový zpravodaj, ale mm, jsem stínový zpravodajem u souvisejícího tématu ESOS. Eh, Takže mnozí mají, jsou jistě, se zajímají také o ESAS a Eh, to souvisí také s EOPou. Solvence 2 eh, platí až od roku 2016 a všichni se domnívali, že jde o nejpokrokovější dohledovou strukturu na celé světě eh, v pojišťovnictví. No a aby to tak bylo, tak jsme tady počítali s revizním procesem, který si v roce 2018 bude zabývat eh, kapitálovými požadavky a v roce 2020 potom k tomu přistoupí i holisticky. No a poté bude možno říci, zda jdeme správnou cestou nebo ne. Eh, jsou to tady dva stupně. Eh, dá se říci, že navzdory tomu, Eh, už teď byla přijata řada opatření, eh, která má velký dopad na kapitalové, kapitalové vybavení. Například ta Ultimate Forward Rate se tady zavedla a také máme zde doporučení EOPy a to také eh, zmiňovala Perváš a zástupce komise a to je vyhodnocování rizika úrokového a to by vlastně mohlo vést zhruba od čtvrtinovou, e, ke čtvrtinové změně e, té solventnosti. Čili otázka je, jestli tady EOPA nezachází příliš daleko s pomocí komise. E, totiž nejde jen o to, aby se navrhovaly technické úpravy, ale tady jde o zcela podstatné eh, změny, které mají obrovský dopad na eh, potřebu kapitálu na straně podniku. A podobně, jak to řekl Ashley, eh, ovlivňuje to jejich schopnost financovat se na trzích. Čili je tady možná zvýšená bezpečnost, ale na druhé straně ohrožujeme jeden z cílů eh, těchto opatření, což je silnější financování. Čili otázka je, jestli tedy eh, sto, jsou vlastně opatření, která by eh, měla zůstat taky podkuratelou zákonodárců a ne jenom být v gesci komise podobě delegovaných aktů. Tak vidím, že za zelené tady nikoho nemáme. GUE také ne, přeje si někdo z ENF promluvit. Pan Stolovian? Ne, dobře. Tak možná já mám několik komentářů a otázek. Já bych chtěl začít poděkováním EOPě za odvedenou práci v oblasti technického poradenství, ale také komisi za odvedenou práci na tomto důležitém tématu. Je tady několik problémů otázek. Tak především je to ten unrated debt. Myslím, že toto je první dobrý krok správným směrem. My eh, víme, že eh, se snažíme eh, naše legislativě zredukovat závislost na externím, externím ratingu a možná, že bychom mohli dělat více v metodologické oblasti, aniž bychom podkopali tu vysokou, úrovni, vysokou úroveň předvídavosti v oblasti solventnosti. Pokud se týče strategických kapitálových investic, to je velmi podstatná věc, také rámec EMU. Takže pokud víme, na základě těchto výsledků jsme žádali zprávu o Tejopy a já se tedy zeptám komise, jestli e, tyto prvky se nějakým způsobem zohledňují vzhledem k volatilitnímu kritériu. Vzhledem k tomu, co řekla komise, se domnívám, že by mohlo být vhodné, aby toto nebylo zase v, té, v, tom, v tom širším hodnoceno v tom širším kontextu v roce 2020. Nadále hovoříme o budoucích revizích, takže k tomu bych také něco eh, řekl. Rád bych se dozvěděl od komise, respektive EOPy, eh, kde se v současné době nacházíme. Hovořím o volatility adjustment, to, je tedy, to jsou tedy stránky 500 a 501 to je otázka, že na národních trzích, kde je větší volatilita, je omezená schopnost profitovat z těchto opatření. Mě by tedy zajímalo, jestli to benchmarkové portfolio je správně nastavené, jestli by tady nemělo eh, být spíše přilenuto k národní bázi a kombinaci eh, dvou požadavků aby se tedy eh, jako spouštěčů této úpravy, čili to jsou vlastně tyto elementy, které jsem chtěl zmínit. No a pokud tady není další otázek, tak eh, možná dáme opět slovo EUP a komisi. Děkuji vám. Eh, jen několik poznámek k té otázce především tady volatility adjustment, to e, zmínila paní Beres, ale také jste to zmínil vy, pane předsedo. Je to samozřejmě součást e, našich, e, našeho monitorovacího úsilí e, s, včetně sledování dopadů na uživatele. My používáme, tedy naše zprávy zveřejňujeme každoročně, letos vydáme třetí zprávu a opět eh, budeme samozřejmě analyzovat a poskytneme všechny informace o tom, jak se to uplatňuje. Čili to všechno eh, bude, ale to je spíše otázka pro eh, ten zásadní revizi, jak jsme o tom hovořili dříve. Strategické kapitálové investice, tady jsme poskytli informace, které byly požadovány komisí o otázce strategických investic. My jsme dospěli k určitému návrhu, protože můžeme říci, že eh, náš supervizor nám neumožnil, abychom eh, předložili zcela konkrétní návrh, nicméně my jsme předložili Eh, veškeré informace, které máme tedy o eh, využívání těchto prostředků a tak dále. Pokud se týče otázek zadlužení, tak tady, jak bylo řečeno, můžeme dělat můžeme dělat více. A pokoušíme se eh, Eh, vyprodukovat více materiálu, které umožní eh, pojišťovatelům, aby tolik nespoléhali na externí úvěry, ale to budeme muset rozvinout ještě do budoucna, či to uvidíme. Zatím eh, domnívám se, že rada, rady, které jsme poskytli komisi, to už je dobré východisko. A možná tady chceme umožnit eh, pošťovná, aby byly efektivnější. Pokud se týče úvěrového rizika, tak je jasné, že toto je eh, citlivá otázka. To si uvědomujeme. My jsme navrhli, aby ta implementace byla postupná, pokud tedy se má něco implementovat. My totiž eh, zatím jenom měříme dopady Zatím máme 28 eh, dohledových orgánů po Evropě a mm, souvisí to tedy s, tím, s tou západnou úrokovou měrou, kterou už tady nějakou dobu máme a ta je takovým indikátorem limitů, eh, na které eh, narážíme podstatě eh, tento model eh, úrokových měr eh, neodpovídá zcela nedávné realitě. Nicméně uvědomujeme si, že tady máme ještě další věci. Například je vhodné počkat na celou revizi opatření LTG. Chceme být poněkud, chceme být tedy citliví, Eh, z různých hledisek, ale ono bude záviset hlavně na institucích, aby si posoudili, zda náš návrh eh, může být později eh, vzít v úvahu při revizi nařízení Solvency 2. Hovořilo se tady o udržitelném financování. No zde se těšíme, že se k tomuto také propracujeme spolu s komisí a že skutečně nám z toho eh, vyplyne, kde a jak můžeme napomáhat udržitelnosti financí. Je to široké pole, ale domníváme se, že také pojišťovny a penzijní fondy zde mohou sehrát svou roli. Eh, nicméně pořád jsme ještě na začátku, takže v současné chvíli eh, k tomu nemůžeme říci příliš eh, mnoho nebo více, než jsem dosud řekl. Možná, že v budoucnu, když rada, komise a parlament přispěje dalšími zdroji, abychom se k tomu mohli dostat, tak snad by to bylo vhodné. To já tedy využívám této příležitosti, abych upozornil na to, že je to náročná věc a opravdu budeme potřebovat další zdroje. Budeme potřebovat eh, experty, eh, čili eh, na ty zatím nemáme zdroje, nebudeme mít bez vaší pomoci. Čili, jak říkám, jsme na začátku, ale budeme pokračovat dál. Co tady mám ještě? Eh, ta riziková marže ještě. Snad bych řekl ještě to, že nám bylo řečeno, že máme pracovat na té komponentě rizikové marže a my jsme zatím tedy přišli eh, s návrhem eh, podržet současnou úroveň. My tedy zatím eh, nemáme dostatek důkazů, pracujeme tedy s daty, ale Eh, nemáme tedy eh, zatím eh, data, která by mm, nás přiměla žádat, abychom tady toto rizikovou marši chtěli nějak zreformovat. To je spíše otázka té budoucí důkladnější revize solventnosti 2, čili zatím k tomu nemám co říct více. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě zdroje jsou zásadní záležitost. Víte, že my vždy velice rádi pomůžeme, ale je zde také druhá strana stolu a to je komise. A nyní dávám komise slovo. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že eh, co jste řekl eh, vy, paní Beres, pan Fox a pan Klinc, ukazují na to, že je potřeba nalézt eh, dobrou rovnováhu mezi ochranou uh, Ehm, těch, co mají eh, pojištění a eh, také finanční stabilitou a zároveň tím, aby ekonomika nebyla příliš přiškrcená. Myslím si, že to je eh, v podstatě ten základ politiky, kterou děláme. Chceme to ale udělat ve dvou krocích. Za prvé chceme řešit některé otevřené otázky v aktu přenesené pravomoci a chceme nechat určitou, určitý volný prostor eh, pro ten přeskum v roce 2020. Já myslím, že to navazuje na to, co říkal pan Klinc a to, že zásadní otázky by měly být eh, ponechány v rukou spoluzákonodárců, až budou spolu rozhodovat. Pokud jde o některé specifické body, riziko úrokové sazby, jak jsem řekl na začátku, my uznáváme, že toto je zásadní téma, a které musíme velice pozorně řešit. Ačkoliv jsme v posledních letech měli velice nízké úrokové sazby, byli jsme svědky toho, že došlo k narušení v důsledku současné kalkulace eh, kapitálových požadavků, pokud jde o riziko úrokové sazby. Eh, zároveň víme, že je zde velký procyklický potenciál, pokud bychom eh, jednali příliš rychle v této věci. Z tohoto důvodu se domníváme, že by bylo dobré, abychom se tímto tématem zabývali hlouběji během přeskumu v roce 2020. Nedomníváme se, že by bylo naprosto nezbytné to řešit už e, nyní v roce 2018. To platí také pro e, kapitál obecně. Přeskum e, v roce 2018 se bude soustředit na nekótovaný kapitál, ale chápeme, že je zde širší problém s kapitálem, ať už kótovaným či nekótovaným. Domníváme se, že je třeba to řešit eh, obecně. A je to těžké vyřešit to v aktu v přenesené pravomoci, vyřešit to uspokojivým způsobem. Byla zahájena studie, já myslím, že by bylo dobré počkat na výsledky této studie, měli bychom je mít k dispozici do konce tohoto roku, předtím, než začneme předkládat návrhy týkající se kapitálu obecně. To stejné se týká také strategických kapitálových investic. A slyšeli jsme kritiku, že kritéria pro identifikaci strategického zapojení jsou příliš úzká a že mohou představovat problém a pro financování ekonomiky. A to je něco, co v každém případě budeme řešit při přeskumu v roce 2020. Dále, pokud jde o dluhy bez ratingu, domníváme se, že Rada ze strany Evropy, eh, EIOPy eh, je velice dobré východisko. Podíváme se také na celkové investice ve výši 5%, na ten strop. To navrhuje EIOPA. My se nejsme jistí, zda je takovýto strop potřeba. Mohlo by to podkopat náš cíl a podporovat eh, více soukromých investic v Evropě. abychom takovéto investice podpořili. A asi nebudeme chtít eh, tento strop 5%. Pokud jde o trvale udržitelné finance, chceme, aby to bylo součástí eh, přeskumu aktů v přenesené pravomoci. Zakrátko požádáme EIOPu o stanovisko v aktu přenesené pravomoci budou odpovídající ustanovení týkající se povinností. A revize v roce 2020 bude další příležitostí pro to, abychom zajistili, že pojišťovny budou přispívat k udržitelným financím v Evropě. Děkuji, pane předsedu. Mnohokrát děkuji. Spravodaj zde není, aby řekl několik slov na závěr, ale k tomuto tématu se ještě vrátíme. Vyslechli jsme si stanovisko EIOPy, stanovisko komise a já si myslím, že to, co jsme zde slyšeli, už nám poskytuje hodně informací. Vidíme, že zde dochází ke konvergenci u některých bodů. U dalších bodů bude potřeba další dialog, ať už v rámci aktů v přenesené pravomoci nebo přeskumu v roce 2020. Děkuji eh, Martinovi Merlénovi, eh, panu Berente a eh, dalším z komise a z EIOPy. A nyní máme přestávku na 15 minut.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

So we are ready to start. Uh, Takže můžeme začít. Po krátce přestávce začneme bodem číslo 5. Jedná se o nařízení číslo 904 e, z roku 2008, pokud jde o posílení opatření v oblasti DPH. Jedná se o návrh komise z listopadu minulého roku. Jde o nová pravidla spolupráce mezi členskými státy, aby se efektivněji bojovalo proti podvodům v oblasti DPH. Cílem je zlepšit spolupráci a koordinaci mezi odpovídajícími úřady, také posílení auditu a také lepší spolupráce mezi úřady a orgány činnými v trestním Eh, řízení. Ehm, navazuje eh, to na ehm, akční plán v oblasti DPH eh, z minulých let. Spravodaj Robert Zíle předložil 24 pozměňovacích návrhů, ve kterých jde o zajištění především suverenity členských států, a také ochranu osobních údajů. Spravodaj zde není, ale eh, slovo má za EKR pan Lunes. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Spravodaj se omlouvá, že jsem nemohl přijít. Já bych se také chtěl omluvit eh, za to, že jsem přišel o pár minut později. Roberts eh, Zile souhlasí s tím, že daňové podvody přes hranice jsou obrovským problémem Ehm, současný systém není dostačující, neexistuje dostatečná spolupráce mezi členskými státy. Studie komise ukazuje, naprosto jasná čísla v tomto směru. Ukazuje se, že ačkoliv eh, mezera v DPH eh, v EU eh, se snižuje, je to stále hodně. V roce 2015 to bylo 12,8 Situace v některých členských státech je ještě horší, je to tam až 20 nebo i více. Ne, to, to všechno není kvůli podvodům, ale daňové úniky a vyhýbání se daním je součástí tohoto problému i když to není hlavní důvod pro mezery v DPH eh, v některých členských státech. Spravodaj vítá návrh komise posílit spolupráci mezi členskými státy eh, tak, aby se lépe bojovalo proti eh, daňovým podvodům v oblasti DPH, aby tento boj byl efektivnější. Nicméně, pokud se podíváte na návrh, Spravodaj eh, doplnil některé věci, eh, zavedl některé změny, protože to bylo nutné. Eh, pan Zile se domlouvá, že legislativní návrh musí nalézt určitou rovnováhu mezi na jedné straně snahou získat informace a analyzovat informace a na druhé straně snahou chránit soukromí a osobní údaje. Předložil celou řadu pozměňovacích návrhů, které se snaží eh, stanovit eh, operační hranice Eurofisku a eh, zajistit výměnu informací mezi úřady. Odhad, odkazuje se zde také na odpovídající legislativu v oblasti ochrany osobních údajů. Podobně eh, návrh byl zlepšen, aby eh, nalezl lepší rovnováhu mezi zájmy a odpovědností dožadujících orgánů a dožádaných orgánů. A tak, aby zároveň eh, nebyla podkopána možnost dožadujících orgánů vyžádat si informace a analyzovat informace. Zároveň je ale zajištěna ochrana údajů. Zlepšuje se zde také eh, mechanismus, jak eh, členské státy řeší otázku nesplacených povinností k DPH. Jsou zde některé další pozměňovací návrhy, eh, kterými se zpravodaj snažil vyjasnit směřování a ducha tohoto návrhu. Zpravodaj je otevřen další diskusy. Mnohokrát děkuji. Děkuji, že jste zastoupil eh, zpravodaje. Máme zde několik eh, stínových zpravodajů. Čas eh, do tří minut. Gabriel Mato jako první za EPP. Děkuji, budu hovořit španělsky. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Zílenu za odvedenou práci a za to, co předložil. Já bych to hodnotil celkově pozitivně. Systém DPH a vnitřní trh je něco, kde je potřeba e, spolupráce. V posledních letech e, systém DPH nebyl e, schopen ji držet krok eh, s globalizací a z tohoto důvodu tento návrh, který máme na stole, je nesmírně důležitý. Je eh, třeba mít větší harmonizaci, aby se efektivně bojovalo proti podvodům a také, aby bylo zajištěno fungování vnitřního trhu. Chtěl bych jasně říci, že větší harmonizace neznamená v žádném případě ztrátu národních kompetencí. Jde zde především o spolupráci mezi členskými státy. Eh, je potřeba, aby zde byla efektivní spolupráce, dobrá spolupráce a v důsledku toho lepší kontrola. Komise zdůraznila eh, vytvoření eh, jednotného prostoru pro DPH, eh, což by umožňovalo bojovat ehm, výzvám 21. století. Zároveň komise navrhuje některá opatření na modernizaci systému DPH, tak aby ten systém byl jednodušší a aby byl mnohem odolnější vůči eh, podvodům. Eh, zároveň také, aby byl střícnější vůči podnikům. Já se domnívám, že eh, dnešní krok je krok správným směrem. Chci zdůraznit některé body z návrhu komise. Eh, za prvé článek 7. Tam je důležité, a důležitá administrativ, tam je důležité administrativní šetření jednoho členského státu na žádost druhého členského státu. Je důležité, aby členský stát, který eh, obdrží požadavek o spolupráci, eh, nemohl takovou tu spolupráci odmítnout. Já se domnívám, že to je naprosto základní princip, zásadní princip, který nesmíme odmítnout pokud by zde existovala možnost odmítnutí, potom by členský stát, který požaduje eh, dané šetření, eh, neměl eh, možnost tuto věc řešit, protože nemá k dispozici odpovídající informace. Dále je důležité upravit roli úředníků dožadujícího členského státu. Eh, co eh, tyto úředníci eh, mohou dělat, pokud jde o žádost? Dále kapitola 7. Tam se hovoří o práci úředníků během administrativního šetření v jiných členských státech. Já se domnívám, že tento bod je také něco, co musíme bránit. Další dobrý návrh eh, komise je v kapitole 10. Tam se hovoří o eurofisku eh, který by měl umožňovat eh, rychlou výměnu informací mezi členskými státy, tak, aby se čelilo podvodům v oblasti DPH. Je třeba také zdůraznit důležitost kontroly daňového systému. To je něco, co je eh, co spadá do kompetence členských států, ale je potřeba, aby zde členské státy spolupracovaly. V 21. století je také nutné, aby v oblasti DPH se využívaly nové technologie, abychom efektivně dosáhli svých cílů. Z mé strany to je všechno. Jsem připraven spolupracovat. Ještě jednou děkuji eh, zpravodaji za odvedenou práci. Thank you very much for your inter- Děkujeme za toto vystoupení. A nej- nyní to bude za SAD pan Ludvíkson. Děkujeme att tacka Robert Siller för sitt Eh, já bych chtěl srdečně poděkovat eh, panu spravedlí Cílemu za odvedenou práci. Podobně jako komise, eh, která navrhuje celou řadu opatření v oblasti DPH, se rovněž domnívám, že je skutečně velmi důležité, abychom ta opatření na boj proti podvodu v oblasti DPH posílili to skutečně eh, manipulace s DPH to není nic jiného než daňový podvod. A já tedy vítám tento návrh. Poněkud ovšem pochybuje, eh, jestli je správně klad takový důraz na ochranu dat a soukromí. Samozřejmě, eh, že musíme dodržovat pravidla ochrany dat, ale zároveň je eh, třeba být rigoroznější při boji proti podvodům z DPH. Je třeba, aby schopnosti eh, finančních úřadů, eurofisku, aby se prostě posilovaly. Eh, kdykoliv je nějaká domněnka, že by mohlo dojít k podvodu v oblasti DPH, pak tedy ten dožádaný orgán musí udělat vše proto, aby usnadnila práci dožadujícímu úřadu. Na druhé straně podle mého názoru není nutné, aby, eh, abychom více chránili ten dožádaný orgán, jak to navrhuje pan zpravodaj. Navíc také navrhuje, aby se škrtl odkaz na certifikované daňové poplatníky. Já myslím, že toto je všem důležitý faktor v tom návrhu komise a já myslím, že právě tento pojem nám umožňuje rozlišovat daňové poplatníky spolehlivé nebo důvěryhodné a ty ostatní. Já se domnívám, že v každém případě musíme hledat řešení, která umožňují efektivní boje, eh, efektivní boj proti podvodů v vlasti DPH. Každý rok eh, zde ztrácíme miliardové částky v eh, kvůli podvodníkům. A já tedy doufám, že se nám konečně podaří najít dobré řešení, i když to možná není zcela samozřejmě od začátku. Děkuji vám. Děkuji. Za Aldo, zde nevidím nikoho, kdo by se chtěl přihlásit do diskuze ani za GUE, ale eh, paní Moris Konkato je zde za zelené jako stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s panem Ludvigsenem. My rovněž podporujeme návrh komise, pokud je o administrativní spolupráci v této oblasti, chceme posílit spolupráci členských států v boji proti podvodům ZPH. E Rádi bychom poděkovali zpravodaji za jeho návrh zprávy, ale náš pohled je trošku odlišný. Právě proto předložíme několik pozměňovacích návrhů v tomto duchu. Pozměňovací návrhy, které předložil, jsme si mm, prohlídli. Není to úplně přesně to, co si přejeme pokud jde o certifikované zdanitelné osoby a jejich vyškrtnutí, to si myslíme není správné, toto je klíčem reformy v této oblasti. My chceme, aby došlo k další diskuzi ohledně tohoto konceptu a vylepšení tohoto konceptu a ne vyškrtnutí, jako navrhuje zpravodaj. Dále pokud jde o ochranu dat, tyto pozměňovací návrhy by mohly být příliš omezující, pokud jde o potřebné informace v tomto ohledu, které si členské státy musí vyměňovat. My samozřejmě chceme plně chránit data, my zde máme legislativu, která je aktuální, ale nemělo by to být zahrnuto v tomto textu, protože členské státy by mohly to interpretovat jako zredukování informací ohledně podvodu. A dále, pokud, je, pokud jde o vyžádaný orgán, ta by měla mít stejnou zodpovědnost jako členský stát, který získá rovněž tuto žádost. V tomto ohledu si myslíme, že je zásadní, aby spolupráce byla efektivní. Evropský účetní dvůr poukázal na to, že nástroje pro administrativní spolupráci a boj proti DPH podvodům musí být využíván rozsáhlým způsobem a Eh, efektivněji. My bychom v našich návrzích eh, se zaměřili na společný audit, to je zlepšení návrhu komise, který podporujeme <clears throat> a i v minulosti jsme tak činili. Chtěli bychom posílit spolupráci s Europiskem, Europolem a OLAFem, jakož i EPPO u těch nejzávažnějších eh, případů podvodu a zajistit, aby žádné administrativní překážky nebránily výměně informací a maximalizovaly hodnotu v boji proti kriminálním organizacím. Chtěli bychom vytvořit i článek, který se týká ehm, těch preferovaných zemí, něco podobného, jako vidíme eh, i u přímého zdaňování, tak aby kompetentní orgán členského státu, který obdrží informace člensk, eh, z jiného členského státu, mohl poskytnout informace těm členským státům, jež by o to měli zájem. Děkuji za pozornost a těšíme se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkujeme. Další stínové zpravodaje zde nemáme, proto se chci zeptat, aby chtěla vystoupit komise a poté ke a a ukončíme toto téma. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda poděkovala poslancům parlamentu za podporu našeho návrhu. Toto je důležitý doplněk našich návrhů reformy systému DPH. Cílem je implementovat co nejrychleji další nástroje v boji proti DPH ve stávajícím režimu a připravit se na režimy budoucí. Poukázali jste na klíčové aspekty tohoto návrhu. Víte, že Rada v současné době intenzivně jedná o těchto návrzích. Je to prioritou bulharského předsednictví a já bych ráda zdůraznila že tou velkou novinkou u tohoto nařízení je mandatorní administrativní šetření za určitých podmínek. Především, když například dva členské státy požádají třetí členský stát o takové šetření. Toto je velice důležitá novinka a daňové zprávy tím budou moci kontrolovat i aktivity v rámci nové, v novém rámci ohledně elektronického obchodu, který vstoupí v platnost eh, brzo. Pokud jde o CTP, ustanovení a jeho vyškrtnutí, my souhlasíme s tím, co bylo řečeno. Návrh komise u těchto článků je pořád na stole, nebudeme je stahovat, ale zároveň nebudeme bránit dohodě uh, ohledně eh, ostatních částí nařízení. Tyto návrhy ale zůstávají na stole a budou nadále projednávány v rámci reformy režimu DPH. Pokud jde o spolupráci mezi daňovými úřady, OLAFem a Europolem, i zde máme pocit, že jde o velkou novinku, nemělo by to být příliš omezující, pokud jde o vyměňované informace. My samozřejmě víme, že pro členské státy jsou to citlivá témata, ale věříme, že nalezneme vhodné řešení. Poslední věc se týká ochrany dat. Návrh komise aktualizoval ustanovení tak, aby byla v souladu s GDPR nařízením o ochraně dat. Vím, že bude muset aktualizovat tato ustanovení. Cílem totiž není bránit členským státům ve spolupráci, ale naopak zajistit práva občanů a jejich respektování, aniž by došlo k blokování jejich spolupráce. Takže my se budeme snažit dosáhnout vyváženého přístupu k tomuto problému. Děkujeme a tím se dostáváme do části Catch the Eye. Paní Bereš se přihlásila. Prosím. Děkuji za slovo. Já jsem skutečně velice pozorně se podívala na návrhy našeho zpravodaje. Podobně jako ostatní předřečníci bych mu ráda poděkovala. K tomu, co řekl pan Ludvíkson a stínový zpravodaj, já souhlasím úplně se všemi body jeho analýzy, ale ráda bych zúraznila ještě tu výzvu celého tohoto návrhu nařízení tu výzvu, kterou to představuje, protože v současné době, ano, pokud jde o administrativní spolupráci, tam došlo k velikému pokroku, pokud jde o DPH. A já si pamatuji takový nedávný příklad, takové skutečně úžasné spolupráce administrativního charakteru, například s Norskem. A myslím si, že jednomyslně dokonce ten text byl schválen Evropským parlamentem. Je trošku podivem, že administrativní spolupráce s Norskem eh, představuje exemplární ambiciózní dohodu, například. Trošku to považujeme za určitý příklad toho, co bychom měli udělat v rámci administrativní spolupráce uvnitř Evropské unie. Když si čtu ty návrhy z pana zpravodaje, mám trochu pocit, že postupujeme touto logikou a proto bych byla velice ráda, abychom eh, jak si dostali úroveň našich ambicí v rámci EU na stejnou úroveň jako dohodu s Norskem. To znamená, vše, co jsme například zároveň do toho, nebo zakomponovali do toho zároveň všechny ty pokroky, veškerý pokrok, který jsme dosáhli v administrativní spolupráci nad rámec DPH. Děkujeme, říká pan předseda. Ještě někdo do části Catch the Eye? Nikdo se nehlásí? Takže ještě pan Lunes možná na závěr. Ne, mm, nic konkrétního, pan Zíle se těší na další diskuse. Dobře, tím se dostáváme na konec tohoto bodu 23. května v pět eh, odpoledne předkládání návrhu 18. června eh, to budeme diskutovat, 19. Eh, 6. v Ekonu hlasovat a na plenárce pravděpodobně v červenci. Nyní budeme muset přerušit naše jednání asi na 30 minut a počkat na pana Ferbera, který je zpravodaj... Na 7 minut, na 7 minut, protože čekáme na pana Ferbera, který eh, bude zpravodajem k dalšímu bodu. Please be seated so that we can start. Prosím, abyste se posadili na svá místa, abychom mohli pokračovat. Thank you. Děkuji vám. Dostáváme se k bodu 6 a 7. Obezřetnostní dohled nad investičními podniky je to směrnice a zároveň nařízení, které se týká těchto požadavků pro investiční firmy. Je to balíček, který se snaží právě investiční firmy vyčlenit z, eh, z mm, CRR a CRD4 a vytvořit pro ně takový dedikovaný obezřetnostní režim. Tento návrh dělá rozdíl mezi obezřetnostním režimem podle velikosti, povahy a složitosti investiční firmy. Největší a systémově nejdůležitější investiční firmy zůstávají v tomto režimu bank, tak jak bylo stanoveno v rámci CRR a CRD. Všechny ostatní investiční firmy EU již nespadají e, do tohoto režimu, ale mají nový režim, který je dedikovaný a kde jsou zjednodušené obezřetnostní požadavky. Návrh směrnice vytváří e, požadavky pro investiční firmy, pro jejich supervizi a aplikuje, invest, apliku, a, teda všechny, které spadají pod MIFID 2 2. Návrh no, pozměňuje CRD 4 a MIFID 2. Návrh pro nařízení vytváří požadavky, obřeslosti požadavky, vlastní fondy, eh, dále například úroveň minimálního kapitálu a tak dále. A zároveň to mění CRR a MIFID, jakož i nařízení EBA. Máme zde předloženo 13 návrhů pro směrnice a 34 pro nařízení. Zredukuje, zredukují se s tím požadavky na investiční firmy a zavádí se robustnější a přizpůsobený režim, který je ekvivalentní i pro třetí země. Eh, rakouské předsednictví eh, by rádo dosáhlo obecného přístupu do prosince letošního roku. A nyní dám svou zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, eh, že jsem eh, trošku překvapen, poněvadž rakouské předsednictví mi řeklo trošku eh, něco jiného, pokud se týče obecného přístupu, ale já doufám, že ono se to nějak usadí. Mm, dostal jsem se, že vlastně za bulharského předsednictví už byl dosaženo pokroku, takže trialog můžeme očekávat na podzim. Takže to je jenom tak úvodem. Dohledový rámec se orientuje eh, také eh, podle bankovního dohledu. Myslím, že to každý rozumí. Máme tedy eh, ovšem pracovní model, který se odlišuje od toho bankovní, bankovního. Ten rámec by měl být přiměřenější firmám obchodujícím s cennými papíry a to tedy souvisí také s přepracováním CRD e a CRR, e na kterém se právě pracuje. E, komise navrhuje třístupňové třístupňový klasifikační systém pro emitenty respektive obchodníky s cenými papíry, což tedy musí spadat do toho supervizorního mechanismu. To je kategorie 1, to jsou ty velké, dále eh, středně velké, systémově nerelevantní firmy, eh, které eh, se měří podle tzv. K faktorů, který se soustředují na služby v oblasti cených papírů, to je kategorie 2, a potom to jsou ty menší firmy, které mají nízký rizikový profil té kategorie 3. V mém návrhu pokr- eh, podporuji v zásadě návrh komise, tedy to klasifikování na tři skupiny. Přesto si myslím, že návrh komise Eh, je možné zlepšit zejména ve třech oblastech a mám k tomu předloženy pozměňovací návrhy. Za prvé přeji si, aby nový režim, zejména pro ty malé obchodníky kategorie 3, byl plánovatelný a předvídatelný. Navrhuji na některých místech více flexibility, eh, tak aby se dali postihnout různé obchodní a modely a struktury eh, těchto firm, poněvadž eh, těch obchodních modelů je tady celá široká paleta. No a za třetí si přeje zejména pokud se týče firm ze třetích zemí, aby pro ně platili stejné konkurenční podmínky. K těm bodům musím něco říci. Takže plánovatelnost a předvídatelnost. Evropská komise navrhuje tu hranici mezi eh, kategorii 1 eh, a 2 eh, definovat podle určitých kvantitativních kritérií. Já se poněkud obávám, že by tady mohl být takový takzvaný systém výtahu, Eh, pro ty firmy, které jsou právě na hranici eh, těchto dvou kategorií. Jeden rok eh, by pro ně platil jeden režim, druhý rok je to zase jinak. Čili tady by to chtělo poněkud zabezpečit tyto hraniční hodnoty proti výkyvům. Čili Eh, také eh, se může během, já nevím, jednoho dne, deseti dnů, eh, třiceti dnů ty akciové kurzy se vyvíjejí a možná se poněkud uklidňují, takže proto by bylo dobré je sledovat spíše přes další období. No a To je jeden ze způsobů, jak tedy eh, bránit tomuto eh, výtahovému efektu. Pokud se té flexibility týče, eh, je jasné, že komise se usilovala o systém, který bude lépe přizpůsobený firem obchodujícím cenný papíry. Přesto se vychází z té orientace na banky. Je ta inspirace tím bankovním systémem. Takže já si myslím, že pro eh, firmy obchodující místní papíry nepotřebujeme country by country eh, reporting a ani eh, tedy ty variabilní versus fixní náklady, poněvadž tam ty struktury jsou trošku jinak. Ehm, nástroje které se týkají kapitálové přiměřenosti, se také orientují podle CRD a CRR což ovšem se těžko plní eh, malým eh, firmám, eh, které jsou vlastně fyzickými osobami. Takže mělo by být možné, aby se ty požadavky na vlastní prostředky ehm, mohly plnit také trošku jinými odlišnými nástroji, samozřejmě po dohodě se příslušnými dohledovými orgány, orgánem. Pokud se týče eh, stejných konkurenčních podmínek, tak eh, pokud máme tedy firmy, které sedí eh, v jedné zemi, která je zemí členskou, ale už jenom na chvíli, tak samozřejmě v této souvislosti je zachování rovného konkurenčního prostředí zásadní. Tady skutečně je možné dosáhnout ekvivalence, eh, pokud eh, eh, má tato třetí země nástroje, které de facto zajišťují srovnatelné výsledky. Já tady navrhuji k ekvivalenční kritéria, jako je dohled, organizace, interní kontrola. Prostě toto by mělo být zahrnuto do těchto kritérií, aby zde byly skutečně rovné podmínky. Navíc Eh, služby, které v Evropské unii jsou zejména eh, doménou eh, bank, například obchodování na vlastní účet nebo emise finančních instrumentů, tak aby tyto služby nemohly poskytovat obchodníci s cenými papíry na úrovni eh, nebo v prostředí Evropské unie, eh, poněvadž tady eh, banky by byly v obtížnější pozici vůči nim. Ekvivalenční rozhodnutí nejsou jenom technického rázu, to víme už v souvislosti s MIFIDem, měli jsme tady konkrétní příklady, které jsme řešili. Existují nebo mohou existovat také politická kritéria, například eh, uznání eh, různých, eh, uznání dvou uznání švýcarských obchodních míst podle MIFID 2 na omezenou dobu. A pokud to nebude mít podobu implementační faktu, pak je bude zajištěno, že i my jako parlament a rada budeme do těch rozhodovacích procesů nadále zapojeni. Já myslím, že se nám podaří ten návrh komise v několika rozhodujících bodech zlepšit a já tedy se těším na další konstruktivní spolupráci se stínovými zpravodaji a také s kolegy eh, zde ve výboru. Eh, děkuji, Marku. Eh, myslím, že tady máme nekonzistentní informace o časovém harmonogramu, možná o dvou různých předsednictví a tak dále, či já doufám, že to vyřeší ano, ano, já to mám z bulharské a rakouské předsednictví. E, e, já, já nevím, e, jestli máte informace od jiného rakouského předsednictví než já. Ne, ne, to myslím, že vyřešíme. Tak a nyní za SAD promluví pan Vanš Beres. Děkuji. Já mám tady jenom speaking points za Eh, našeho stínu ve spravdě, ale mám taky své vlastní body k tomu. Takže pokud dovolíte, já bych to, to pokusila skombinovat. Eh, Naš stínový zpravodaj zde, eh, naše stínová zpravodajka je bohužel v Paříži. Nicméně já přečtu její speaking points vítá návrh komise, považuje ho za dobrý, který tedy určitě posílí eh, CMU tím, že se posilují aspekty a samozřejmě je to konzistentní také s uzavíráním různých eh, mezer a s dokončením bankovní unie. Je dobře, že eh, finanční požadavky a kapitálové požadavky budou lépe uspořádány Eh, uspůsobeny povaze těchto firm, eh, poněvadž tady eh, nepřichází úvahu půjčky a depozita. Je tady situace, která znamená, že nebudeme muset vymýšlet výjimky a budeme mít speciální rámec. My také oceňujeme ten zjednodušující přístup, který přijala komise. Nicméně domníváme se, že jednoduchost by neměla oslabovat naš, tu, robustnost eh, dohledu nad finančními trhy. Proto je vítán přístup pana Ferbera o větší proporcionalitu a eh, je mu děkováno za jeho zprávu. Eh, je tady 11 různých typů investičních firm a eh, zapojit je pouze, rozstřídit je pouze do tří skupin. To je náročný úkol, eh, proto naše stínová zpravodajka předloží pozměňovací návrhy, které budou mířit na vyloučení nežádoucích důsledků. Kolegyně si není jistá tím, že NCAs by měly mít eh, příliš velký eh, manévrovací prostor pro, podle vlastního uvážení. Prostě měla by tady být proporcionalita. Investiční formy jsou z 80% eh, sídlící ve Velké Británii, čili je zde ona brexitová dimenze vítá ten ekvivalenční návrh ze strany komise, který jde správným směrem. Ale samozřejmě jednání o zprávě Hayes eh, k ekvivalenci eh, bude třeba vzít v úvahu také u tohoto tématu a navíc eh, se domníváme, že otázka odměn Eh, také souvisí eh, s uzavřením eh, tématu CED4, protože máme tady různé rizikové profily a samozřejmě díky tomu ten režim by měl být o někud lehčí než v případě bank. Také si přeje, aby se ten harmonogram natáhl nejméně o jeden měsíc. Já to velice podporuje. A teď otázka je, jestli já mohu mluvit za sebe teď nebo eh, později. Dobře, tak v tom případě mě dejte do seznamu. Děkuji. Děkuji. Ano, takže nejdříve dáme slovo eh, s tím slovem Tan Luke. Ano, děkuji, pane předsedo, budu hovořit německy. Já bych eh, začal tím, že rovněž zásadně vítám přístup komise, tedy to rozčlenění do tří tříd investičních firm podle požadavků na dohled a eh, kapitálové eh, požadavky. Shoduji se také s panem Ferbrem v tom, že návrh komise je pořád ještě eh, příliš eh, kalibrován eh, podle bankovní regulace. A tím se vlastně dostávám k prvnímu bodu toho, co jsem chtěl říci. Protože je zásadní, jestliže chceme provést deregulaci. Tady máme dvě možnosti. Já mohu, mohu počkat, až budete mít čas poslouchat. Takže v zásadě máme dvě možnosti, eh, jak postupovat za regulací, buď to tím, že se budeme soustředovat skutečně na požadavky dohledové, které zajistí stabilitu finančních trhů investičních firm, anebo se budeme orientovat podle toho, eh, aby se eh, byl abychom měli eh, rovné podmínky pro všechny, kdo fungují na jednom trhu. Já si myslím, že bychom měli tou první cestou, to znamená žádné požadavky na investiční firmy, takové, které by nebyly zdůvodnitelné příslušnými požadavky eh, na eh, zajištění finanční stability trhu. Banky mohou samozřejmě e, mít různé e, obchodní modely, takže tady možná e, se to může realizovat také tak, že budou přímo konkurovat investičním firmám. Dále je tady otázka volby mezi KMPR a KCMG a myslím si, že Eh, tady i v této logice je třeba více zdůraznit ESMA eh, vůči EBA, že EBA má v současné době eh, spíše takovou poradní funkci a to by se mělo obrátit. Dále si myslím, že je důležité rozšířit definici těch malých nepropojených, tedy samostatných firm. Myslím si, že tady by tady, jak jsou ty požadavky podle toho objemu, jsou eh, stanovány, tak eh, to mně nepřipadá přiměřeně. Měli bychom vytvořit určité vstupní bariéry pro nové entranty na trh. Ehm, také si myslím, že by se neměly eh, zde objevovat eh, nějaké eh, předpisy pro tedy příjmy a tak dále. Ehm, myslíme si, že pokud jde o malé a středně velké firmy, které nejsou systémově závažné, pak tedy skutečně by tady neměly být nějaké předpisy pro ty struktury příjmu. Pokud se týče ekvivalence firm z třetích zemí, tak souhlasím s tím, co řekl pan Ferber. Domnívám se, že je to správný přístup k věci. To podpoří otevřenost kapitálových trhů pro ty firmy, které sídlí mimo EU. Ale jinak, pane Ferbre, příliš nerozumím vašemu, vašemu pozornosti na 28. Možná byste k tomu mohl něco říci v závěrečném komentáři. Čili tady je vlastně eh, MIFID a určité eh, na, požadavky na převzetí, pokud by toto se eh, jaksi nemělo eh, uplatňovat stejně také na firmy z třetích zemích, tak to by Eh, bylo cosi, co by mohlo být eh, vykládáno jako protekcionistické a antikonkurenční opatření, což si myslím, že to nechceme. Možná byste to mohli ještě jenom vysvětlit. No a tolik tedy moje komentáře. Prosím, děkuji. Eh, děkuji. Je zde někdo za ALDE? Za zelené by to měl být pan Lambert, ale je zde nějaký zástup? Nikoli? Tak pan Giegold za GUE je další na řadě. A pane předsedo, já se, se nehodlám připojit ke GUE. Já jsem velice proevropský. To mě máte, proč vy jste v GUE. Vím, že SAD se hodně snažili vás získat, ale nepodařilo se jim to. Pane předsedo, mám slovo nebo nikoli? Eh, dobrá, ehm, máte, máte slovo a omlouvám se, v podkladech jsem měl chybu. A mnohokrát děkuji komisi za tento vítaný návrh. A děkuji také zpravodaji za jeho pozměňovací návrhy. Těším se na další diskuzi. Zelení se vždycky shodli na tom, že eh, ve finanční regulaci musí být přiměřenost a že pravidla musí vycházet ze žádné, ze, z žádné analýzy, z toho, co je potřeba pro dobrý business model. Spravodaj předložil několik pozměňovacích návrhů, především pokud jde eh, o SI. A je tam určitá mezera a pozměňovací návrh se jí snaží zaplnit, to je dobré. A dále se zde snažíte o dosažení určitého průměru eh, za několik let a zajistit také rovné podmínky eh, s firmami ze třetích zemí. Já si myslím, že to všechno jde správným směrem z našeho hlediska. Máme ale určité otázky na komisi. Ehm, podívejme se na obavy účastníků trhu a občanů. Mají obavy, zda ty kategorie, které byly vytvořeny, vycházejí z těch správných kritérií. Eh, na jedné straně se zdá, že máme velice eh, komplikovaný systém a pro malé aktéry, ale pokud máte um, hodně peněz eh, na management, ale relativně málo kapitálu, potom nebudete podléhat evropským pravidel, pravidlům. Ačkoliv vaše um, tržní síla může být velice velká. manažeři aktiv mají velký vliv, pokud jsou ve správních radách velkých firm. Máme obavy, že pokud se zde bude vycházet čistě z čísel, z vlastního kapitálu, nebude to stačit. Eh, měla by zde být také některá kvalitativní kritéria. Eh, také například bychom se měli podívat na potenciální vliv eh, na sociálně tržní ekonomiku. Myslím si, že my jako parlament bychom to měli mít na paměti. Od celé řady společností slyším, že musí čelit tomuto silnému eh, vlivu eh, velkých manažerů aktiv. Podíval jsem se na eh, váš pozměňovací návrh, který navrhuje, že ti, kteří poskytují nediskreční investiční poradenství, by měli být v jiné kategorii než ostatní. Já si myslím, že toto musíme bedlivě promyslet, protože i když poskytujete poradenství na nediskrečním eh, základě. Potom, eh, pokud nemáte žádný kapitál, eh, ti, kteří mohou mít na, nárok na kompenzaci, přijdou o svá práva. Takže to musíme skutečně bedlivě promyslet. Nicméně chápu, že je zde určitý rozdíl, zda poradenství je diskreční nebo nediskreční. Kromě toho napříč finančním odvětvím navrhujeme, aby ESG, eh, e to znamená eh, rizika z hlediska životního prostředí a sociální rizika, eh, by měla být transparentnější. Konce měsíce by měla v tomto směru komise předložit návrh a samozřejmě my předložíme pozměňovací návrhy, které tyto myšlenky začlení také Eh, do oblasti regulace pro investiční firmy. Samozřejmě budeme zohledňovat přiměřenost. A v poslední řadě bych chtěl zdůraznit, že a priori některá pravidla, tam souhlasím s panem Luke, také pokud je o investiční fin, eh, firmy, například pravidla eh, country bar country a také některé Eh, některá pravidla odměňování, že tato pravidla budou nutná. Vidíme zde určité riziko, že některé, některá potenciální rizika přehlédneme. Já se těším na tuto diskusi a jsem přesvědčen o tom, že eh, proporcionalita, přiměřenost zavedená komisí a eh, zjednodušování je něco, o co bychom se měli snažit, ale měla by zde být také silnější pravidla pro ty nejsilnější aktéry, které mají velký vliv eh, na sociálně tržní ekonomiku. A tito aktéři um, nebyli tak velcí, když jsme vytvářeli jednotný trh eh, ve finančních službách. Děkuji za, vás, eh, za váš vstup. Pan Viegas se GUE zde není ale máme zde eh, zástupce. Vážení kolegové, eh, chtěl bych eh, vám říci, že pan Jega zde není, protože musel být jinde. Nicméně v následujících dnes, dnech vás seznámí se svými připomínkami. Já ho nenahrazuji, ale mám připomínku k tomu, co řekl pan Gigold. Možná bych eh, mohl opravit eh, vaše eh, to, co jste řekl, že zastupuje GUE. Já bych v každém případě byl rád, aby vyjádřil větší respekt vůči GUE. Já si myslím, že jeho připomínky o socialistech a GUE nebyly přiměřené. Eh, pan Gigold je můj eh, přítel, já bych byl rád, aby v budoucnosti eh, neměl takovéto připomínky. Já myslím, že to můžete vyřešit mimo tento meeting. Nyní se dostáváme ke HDI, poté dostane slovo komise a vrátíme se ke zpravodaji. v rámci HDI paní Sanders a pak paní Beres. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rovněž ráda poděkovala zpravodaji za jeho návrhy. Jestli dovolíte, jeden komentář k ustanovení, které se týká třetích zemí. Myslím si, že je důležité posílit tato ustanovení, především ty, které existují v MIFERu. Protože stávající pravidla zatím nejsou, řekněme, úplně jasná, nejsou dostatečně solidní a ten režim, ekvivalentní režim neumožňuje reagovat na dva typy problémů, podle mého názoru. Jednak je to problém hospodářské soutěže. Zde bychom měli zajistit, aby podniky, investiční evropské podniky, konkurovali s podniky, které plní stejná pravidla, aby skutečně se nevyhýbali základním pravidlům v rámci MIFERu a MIFIDu, tyto ostatní konkurenční firmy. A další problém se týká finanční stability. Ty úpravy, které pan zpravodaj udělal pro rizika, které se týkají investicí třetích zemích. To podle mého názoru udělal pan zpravodaj správně, to jsem chtěla říci. Děkujeme. A nyní se dostáváme k paní Bereš. Ano, děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Ještě mm, nad rámec toho, co řekla paní Delvo, naše stínová zpravodajka, já s tím samozřejmě souhlasím. Ráda bych se vrátila nejprve k té otázce definování tří kategorií těch jednotlivých eh, firem. Já mám trošku problém v tom původním návrhu komise jde o specifický režim pro investiční firmy ale jakmile si nebudeme jistí tím typem eh, aktivity, zda teda jde o bankovní nebo nebankovní aktivity, asi bychom tam měli aplikovat stejné požadavky, které aplikujeme na evropské banky a respektovat zásadu přiměřenosti. Ve všech to třech třídách firem, které jsou zdefinovány, víte, ty rozdíly mezi nimi a ty hranice, ty můžeme opravdu ještě dále diskutovat. Otázka zní, zda všechny tyto firmy, které se podobají bankám, by potom netěžily z lepšího režimu, což by podkopávalo finanční stabilitu a zároveň hospodářskou soutěž. To platí pro všechny ustanovení, které se týkají odměn, odměňování. Myslím, že pan Luka se zmínil právě o tomto problému a myslím si, že ta ustanovení o odměňování se týkají takových téměř systémových prvků tohoto textu. To může skutečně znamenat obrovské problémy v tomto sektoru. Pokud jde o tu ekvivalenci nebo ekvivalentní model, tady vidím obrovský problém, protože když se podívám na některé návrhy zpravodaje, je zde určité riziko toho, že prostřednictvím této zprávy bychom mohli mít negativní dopad na to řešení, které navrhujeme, pokud jde o takzvaný, pokud jde o zprávu Moyen Race. Pan zpravodaj hovořil o tom, že tento režim, ekvivalentní režim, by mohl znamenat určitou politickou arbitráž. Vy jste se zmínil o Švýcarsku, například u MIFIDu a MIFIRu. Všechny rozpravy, které probíhaly s komisí k tomuto tématu, jasně poukazují, eh, že ta situace je opačná. Ta solidita tohoto režimu eh, by měla spoléhat na technické hodnocení standardů, které aplikuje eh, třetí strana aby nedošlo k nějakému unilaterálnímu přístupu. Pokud je to definice, eh, vyplývají z spolurozhodování nebo přímého zásahu Evropského parlamentu, tak si myslím, že v podstatě vlastně tento systém ekvivalence neodpovídá tomu, jak jsme stanovili ve zprávě pana Hejse. Víte, ten ekvivalentní nebo systém ekvivalentu, aniž bychom zde měli obecnou dohodu stanovenou v rámci zprávy Brána Hejse, je prostě problém. Tento režim, ekvivalentní režim pro třetí země, ten by měl být opravdu solidní, a ne nějaký systém nebo režim, který by podkopával finanční stabilitu. Souhlasím i se spravodajem v tomto ohledu, aby outsideri měli nějaké privilegované místo a podkopávali hospodářskou soutěž, protože tento systém ekvivalentu musí být velice dobře definován a já opravdu doufám, že dosáhneme eh, toho, co jsme si stanovili ve zprávě pana Hejse. Pokud jde o tuto zprávu, její přeskum, ať už rada postupuje eh, rychle nebo pomalu, někdy postupuji rychleji než my, jindy zase pomaleji. Pokud budou postupovat výjimečně rychleji u tohoto tématu, myslím, že ta koherence a logika celého tématu vyžaduje, aby nám dali více času pro přeskum u této nesmírně eh, obtížné oblasti, především s ohledem na Brexit, který nás čeká. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní dávám slovo komisi. Děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych poděkoval i panu zpravodaji a všem členům vašeho výboru za rozprávu i za podporu, kterou jsem zaznamenal vzhledem k našemu návrhu, to je pro nás jistě pouzbuzením. Možná bych vám připomněl u této příležitosti hlavní cíle, které jsme chtěli dosáhnout v rámci tohoto cvičení. Jednak je to zajistit to, by všechny tyto různé investiční firmy, které jsou aktivní na finančních trzích, aby odpovídaly a sledovaly pravidla, která pokrývají rizika, která eh, představují tyto firmy. Zatím tomu tak není, protože ten právní rámec, který pokrývá tyto informační firmy, eh, tyto investiční firmy, bohužel je jaksi zahlcen v tom režimu pro banky. Čili prvním cílem bylo identifikovat rizika, které představují tyto investiční firmy a aby měli stejné eh, kapitálové požadavky, nebo kapitálové požadavky, které budou adaptovány k těmto rizikům. A zároveň jsme se snažili o určité zjednodušení a přiměřenost. Jsme si vědomi toho, že tyto podniky hrají důležitou roli na finančních trzích v Evropské unii pro financování našich hospodářství a proto si myslíme, že je důležité, aby tato pravidla, které budou muset plnit, jim umožňovala pokračovat ve své práci, ale zároveň odpovídat určitým eh, obecnostním normám. A třetím cílem, o kterém se dneska rovněž hovořilo a který jsme jste požadovali, eh, snažíme se, aby ten režim, který budeme aplikovat na třetí země, byl posílen a Nesmíme totiž zapomínat na ta pravidla ekvivalence, která v současné době platí a která byla vytvořena v minulosti Mysleli jsme, že budou poskytovat tyto služby země mimo Evropskou unii a že to bude záležitost pouze brzké budoucnosti, že to nebude nějaké dlouhodobá záležitost, čili proto chceme vytvořit určitý rámec, ekvivalentní rámec eh, vůči těmto třetím zemím, třetím firmám. My se budeme snažit ty referenční pravidla, naše pravidla samozřejmě trošku rozšířit, aby došlo k těm ekvivalentním pravidlům, aby ta pravidla byla co možná nejpodobnější, to znamená to, co aplikujeme v Evropě i ve třetích zemích. A zároveň, aby tato procedura a kontrola, supervize byla posílená u těchto třetích zemí a propojena se stejnými pravidly hry které poskytují například i naši poskytovatelé služeb nebo naše, naše firmy. Samozřejmě, že je zde mnoho pozměňovací návrhů, které předložili tam zpravodaj. To podle mého názoru pokrývá většinu těchto otevřených bodů, ale my samozřejmě jsme připraveni reagovat na jakékoliv otázky pana zpravodaje nebo jiných členů vašeho výboru nebo poskytnout pomoc v tomto ohledu jistě, abychom nalezli to nejkvalitnější možné řešení. Možná ještě jeden bod, protože pan Gikol, myslím, položil otázka, otázku, pokud je o asset managers v rámci tohoto návrhu, jak s nimi zacházíme. Je pravda, že náš přístup ke klasifikaci je kvantitativního charakteru. Jde o velikost, rozsah aktiv těchto manažerů rozsah jejich aktivit, ať už je to třída dvě nebo třída tři, Ale není to pouze kvantitativní přístup, je to i kvalitativní přístup, protože se snažíme definovat v rámci našich návrhů i něco, co považujeme za systémové investiční firmy a identifikovat určitý typ služeb, který podle našeho názoru omlouvá, řekněme, takový obezřetnostní přístup u některých subjektů na rozdíl od jiných subjektů, čili různé tréninkové aktivity těchto manažerů, které bereme v potaz, tak abychom zajistili to, že jakmile jejich aktivity v oblasti tradingu jsou systémového charakteru a ve velkých objemech, myslím, že paní Bereš se o tom zmínila i ve svém příspěvku, aby jsme k ním přistupovali stejným způsobem jako k bankám, k těmto firmám, aby zde došlo ke konvergenci těchto pravidel a samozřejmě i určité vyvážené hospodářské soutěže mezi těmito firmami a bankami. Ještě jednou vám děkuji za pozitivní názory a pozitivní příspěvky k našemu návrhu a jsme samozřejmě připraveni vám poskytnout jakoukoliv další poradu a pomoc. Děkujeme, říká pan předseda a nyní se opět vracíme ke panu zpravodaji. Pan Ferber má slovo. Děkuji. Ukazuje se, že eh, jsme v některých bodech schopni se zhodnout velice rychle, v jiných to potom bude o něco horší. Eh, já bych jenom eh, chtěl říci, že jsem trošku de facto překvapen, poněvadž jsem od začátku dal k dispozici Eh, všem sínovým zpravodajům eh, harmonogram, eh, včetně tedy, a snažil jsem se ho dodržet, včetně překladů, takže prostě jsem byl poněkud překvapen, no ale takový je život. Také jsem překvapen, že musíme čekat na zprávu z vlastní iniciativy, abychom se mohli zabývat tématem ekvivalence. Jinak bychom tedy neměli snad hlasovat ani o zprávě Hübner. Ta zpráva o ekvivalenci eh, eh, taky má prostě určité vnější dimenze, takže bychom měli eh, v obou případech buď čekat nebo ne, ale já opravdu to nevím, jak by to mělo být. Takže já si myslím, že na ekvivalenci bychom se měli zabývat nezávisle na zprávě HIS. A Případně ty výsledky můžeme postupně potom eh, vzít v úvahu. Eh, u zprávy hybné taky to dosud nemáme. Pokud se týče ekvivalence, tady já jsem hovořil například o Švýcarsku, ale milá Perváž, klidně bychom mohli hovořit o USA. A my jsme se shodli ve výboru, že tak, jak to pojednala komise, tak to nás neuspokojuje. A abychom to mohli Eh, ovlivňovat, tak eh, tady ta ekvivalence by měla být výrazně omezená, tak abychom eh, nevytvořili mezery proto, aby drobné investiční formy v USA by de facto mohly jaksi stát v cestě evropským finančním trhům. To skutečně jsme udělali a frakce SAD byla na naší straně. Já jsem tedy zvolil tento příklad, ale mohl jsem zvolit také příklady jiné a možná, že by to potom vyznělo jinak. Eh, třetí poznámka. Eh, velké investiční firmy zůstávají v režimu CRD. Tady já na tom nic neměním. A všechno to, co tady mám, eh, pokud se říká country by country reporting, tak to všechno zůstává tak, jak to je. Otázka je, otázkou. Otázkou je otázka proporciality. Eh, musíme to dělat stejně u miliardové firmy eh, jako u milionové. Já eh, jsem se také díval na otázku systémové relevantnosti v přihledání možných výjimek nebo úlev, aniž bychom tedy hovořili o rizicích, které v podstatě takto ani existovat nemohou. Čili to bych byl rád, kdybychom to také mohli dále sledovat. E, pokud se týče pozměňovacího návrhu 28, ten je ve zprávě e, dosti e, vysvětlen. Jde o to, aby firmy ze třetích zemí na tom nebyly lépe, neměly výhody oproti firmám domácím. O tom tedy můžeme ale samozřejmě se bavit já skutečně nemám žádný eh, zájem na tom, eh, aby k tomu tady dělali v podstatě opak toho, co chceme. Čili eh, aby to nedostalo tak, že u nás je něco zakázáno, ale ve třetích zemích to dovolené je, tak v tom případě bychom způsobili migraci, emigraci firm. Takže debatovat se o tom Eh, může, ale já mám jasný názor. V podstatě neměli bychom sami sobě eh, ukládat eh, těžší podmínky. Ještě jedna věc. Ukazuje se, že my skutečně musíme ještě leco prodebatovat Eh, že budeme bez ohledu i na různé eh, eh, to, co ty termíny a podobně, že přesto tedy potřebujeme řadu setkání koordinátorů. Já myslím, že pořád je ještě čas na to, abychom se do toho pustili. Já Mm, možná bych byl rád, abychom to neposouvali o e, celý měsíc, e, možná stačí týden. Už teď v podstatě můžeme podávat pozměňovací návrhy. Já bych skutečně prosil, e, abychom tady spustili velmi intenzivní rozhovory, abychom měli co nejširší kompromis. No potom budeme mít letní prázdniny a Jestliže trialogem, eh, trialog spustíme až koncem roku, pak to nesládneme dokončit eh, v tomto parlamentu. A já si myslím, že toto je téma a proto eh, tu zprávu připravuji s takovýmto náskokem, abychom měli reálnou šanci to opravdu dopracovat v tomto období. Takže já bych prosil, abychom k tomu takto přistupovali a opravdu, abychom to zvládli už teď a nemuseli to odkládat na příští parlament. Děkuji, děkuji Markusy. Já bych to s dovolením zhrnul. Ne, ještě ne. Já se omlouvám, pane předsedo, že do toho opět zasahuji, ale pokud je o pozměňovací návrhy a termín podávání, ráda bych vám připomněla, že toto privilegium má předseda a ne zpravodaj. Předseda musí rozhodnout ohledně návrhů ze strany zpravodaje. To je pravidlo plenárky, které se uplatňuje u stálých parlamentních výborů. Zároveň bych ráda řekla, že pokud jde o ten rytmus nebo tempo, o kterém hovořil pan zpravodaj, pokud jde o jednání, objednávání ohledně tohoto textu, já souhlasím s cílem dopracovat to do konce našeho volebního období, ale mohla by vám dát jiné příklady, asi to nemusím zde citovat, ale jistě víte, o čem hovořím, ta povinnost Eh, ukončit určité téma do konce našeho volebního období. My zde máme takový opravdu eh, mnohem příjemnější kalendář. Vy mm, pane předsedo, máte tuto možnost odložit předkládání pozměňovací návrhu o jeden měsíc. Víte, pokud je o tu roli Evropského parlamentu, tam se právě eh, u těch ekvivalentů a zkoumání liší naše postoje a toto je otázka, která je zásadní podle mého názoru a nemůžeme zde udělat nějaké rozhodnutí, aniž bychom měli nějakou zásadní orientační rozpravu, například i u zprávě kolegy Hejse. Pane zpravodaji, ráda bych vás poprosila, abyste, já prosím vlastně pan předsedu, aby jsme to ještě neukončili, toto téma dneska, abychom si uvědomili, že je zde určitý požadavek z naší strany socialistů, abychom odložili pozměňovací návrhy o jeden měsíc. Děkuji. Takže já bych to uzavřel a navrhl další postup. Takže zatím eh, eh po, 24. května v poledne je termín pro eh, podávání pozměňovací návrh ve výboru 18. Eh, června a tak dále. Já bych tedy navrhl, eh, že bych pana předsedu Galtiereho požádal, aby mohl debatovat s naším zpravodajem a aby spolu tedy vytvořili eh, nebo zvážili možnosti, jak vyjasnit eh, harmonogram předsednictví, aby se zajistilo to, že eh, tento to téma dopracujeme včas. Takže prozatím platí harmonogram, jaký je, no a pan Gatieri a pan Ferber jsou žádáni, aby dořešili případné problémy. Já věřím, že pan Galtieri nás eh, brzy bude informovat. Eh, děkuji vám. Děkuji vám. Eh, myslím, že ty informace dostaneme brzy a transparentně. Teď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 Vážení kolegové, vítám vás na tomto velice důležitém hlasování. Jak víte, budeme hlasovat o dvou zprávách k nařízením, která jsou zásadní, abychom vytvořili regulatorní rámec pro Unii kapitálových trhů a mají také dopady na některé události, o kterých všichni víme. Nejdříve otestujeme zařízení, takže testovací hlasování, zahajuje hlasování. Prosím, všichni vložte své hlasovací karty a hlasujte. kolega nehlasuje. Dobrá. Takže zpráva pana Langena. Takzvaný Emir Refit. Návrh 7779 pro, proti. Myslím, že je to přijato, ale zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 78 eh, padá, takže kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh. Potřebujeme tedy oddělené hlasování o návrhu 80. A tam se doplní některá slova pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 88 pro, proti, strželi se zamítnuto 89 pro, proti, strželi se přijato kompromis 2 pro, proti, strželi se přijato návrh 96 pro, proti, strželi se přijato kompromis 3 pro, proti, strželi se přijato návrh 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 121 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to. Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto velkou většinou 122 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 123, 124 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 125 pro, proti. Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Remíza, takže zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se. Přijato 127 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 155 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 154 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Pro proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 176 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti. Elektronicky hlasujeme o kompromisu 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5a padá. Takže 188 pro, proti, strželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to, zahajuje hlasování. Zkontrolujeme to. Končím hlasování. Zamítnuto 190. Pro, proti, strželi se zamítnuto. 192 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 194 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto stejnou většinou 195, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 202 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 203, 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 205 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 211 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 213 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 10 eh, pro, proti, zdrželi se přijato, 217 pro, proti, zdrželi se přijato, 218, 219 pro, proti, zdrželi se přijato, 220 pro, proti, zdrželi se přijato, 221 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 222 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 223 pro, proti, zdrželi se, přijato 224 pro, proti, zdrželi se, přijato 225 pro, proti, zdrželi se, přijato 226 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 21 pro, proti, zdrželi se. Přijato 229 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 230 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 231 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromis 11 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 254. Část pro, proti, poskytnout trvalou e, výjimku pro PSA, takže kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A dále kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 266 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 273 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 274 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 275 a 76 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 277 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto úvodní ustanovení 33 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 34 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. 34 zkontrolujeme. Končím hlasování. Přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřicet jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šedesát jedna pro, proti, Zdrželi se? Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 66 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 67 pro, proti, zdrželi se přijato 75 pro, pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Jmenovité hlasování o textu v pozměněném znění, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 46 pro, 5 proti, 4 se zdrželi. A, takže usnesení je přijato. Gratulujeme zpravodaji. Nyní bych vás chtěl a, požádat, abyste nám řekl něco o dalších krocích. EPP navrhla, abychom to projednali v plénu. Já bych jako zpravodaj chtěl podpořit tento návrh a nehlasovat pro e, a nehlasovat e, pro zahájení vyjednávání. Takže eh, nežádáte postupovat do trialogu, eh, dobrá, takže nemusíme hlasovat o ničem a půjde to rovnou na plenárku. Gratulujeme. Nyní se dostáváme ke zprávě Danuty Hübner o dohledu eh, CPP a uznávání zemí v rámci CPP.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 Kompromis 15. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 295. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 16. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 17. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 19. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 20. Pro, proti, 20. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 21. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 22. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4, 6, 7 a 4, 7, 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100, 468 a 472 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 469, 479 pro, proti, zdrželi se. 174, 474, 474, tam je mínus pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se přijato. 32 pro, proti, zdrželi se přijato. 33 pro, proti, zdrželi se přijato. 554 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 555 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se Kompromis, kompromis 34, pro, proti, zdrželi se, přijato. 34a, pro, proti, zdrželi se, přijato. 5, 6, 9, na, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5, 7, 0, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 35, pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 576 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 577 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 578 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 592 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 599 pro, proti, zdrželi se, přijato. 100 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, přijato. 105 pro, proti, zdrželi se, přijato. 106 pro, proti, zdrželi se, přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 109 pro, proti, zdrželi se, přijato. 110 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 111 pro, proti. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 120 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 124 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 41 pro, proti, zdrželi se přijato, 127 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 42 pro, proti, zdrželi se přijato. 121 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 130 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvojka pro, proti, zdrželi se přijato, 140 pro, proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 43 pro, proti, zdrželi se přijato, eh, kompromis 44 pro, proti, zdrželi se přijato, 174 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 175 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 180 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 181 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 45 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 46 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 47 pro, proti, zdrželi se přijato,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 Končím hlasování. 45 hlasů pro, 4 proti, 5 se zdrželo. Blahopřeji paní zpravodajce. A nyní? Už jsme skončili, pane předsedo? Ne, nyní budeme hlasovat jmenovitě ohledně zahájení jednání na základě této schválené zprávy. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. 47 pro, 3 proti a 3 se zdrželi. Takže skutečně více než požadovaná většina, tak můžeme přistoupit k reálku. Pane Lamberte, to, co jste nyní předvedl, pane předsedo, možná příště nebudete předsedou ekonu, možná byste měl kandidovat na místo předsedu parlamentu, tam bychom to uvítali na plenárce. A nevím, jak to bude vypadat, jestli pan Výland nebo vy vyhrajete. Stejný hlasovací seznám a můžeme pak eh, se vsadit, kdo vyhraje. Kdo bude rychlejší. Dobře, výborně, já to zvážím, říká pan předseda. Děkuji vám všem. Zítra, jestli dovolíte, bych ještě rád řekl, co je velice důležité a pozitivní, že tak veliká většina v takovém krátkém čase byla schopná přijmout tyto dvě důležité zprávy. Rád bych poděkoval oběma zpravodajům za skvělou práci. Toto je opravdu jasný, silný signál, který vysílá Evropský parlament eh, směrem k radě No, že jsme schopni eh, v rámci finanční stability v Evropské unii opravdu dělat obrovský kus práce velice rychle. Děkuji, blahopřeji všem zpravodajům a všem, kteří se na tom podíleli. Zítra pokračujeme.